náš návrh. Teď eh, přistupujeme k hlasování. Nejprve to bude zpráva uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a bude to eh, hlasování jmenovité. Konec hlasování. Schváleno, protože je, je to větší měčina, než potřebujeme. Půjdeme ke další zprávě, zprávě Kocha, pana předkladatele Kocha. Prosím, máte slovo. Eh, eh, jenom mě nefunguje hlasovací zařízení. Potřeboval bych, aby mě pomohl technik. Eh, bude to tedy zpráva eh, Kocha, záchrana životu, zvyšování bezpečnosti vozidel v Evropské unii. Jmenovité hlasování, které zahajuji nyní. Konec hlasování. Schváleno. Půjdeme dál a bude to zpráva paní Michailové. Územní typologie výbor pro uh, regionální rozvoj, pozměňovací návrh 1 a zase od, zahajujeme jmenovité hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Čímž jsme dokončili první čtení. Majsner zpráva a je to uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě. 131 pozměvací návrh zase jmenovité hlasování, které zahajuje. Konec hlasování. Schváleno. Zase tím jsme dokončili první čtení. Eh, zpráva paní Sehnalové, spolupráce Prosím, dovolte mi, abych nejprve přečetl název, pak vám dám slovo. Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmu spotřebitele. Paní Reda žádá o slovo za zelené, prosím, děkuji. Pane předsedo, já bych chtěla navrhnout, aby se hlasovalo o, nejprve o pozměňovacích návrzích, tak aby všichni měli možnost znovu stanovit stanovisko, k, mm, če, če, pokud jde o zpráva, práva spotřebitelů týkající se blokování webových stránek. Slyšeli jste tento návrh. Přeje si paní zpravodajka se k tomu návrhu vyjádřit, paní Sehnalová? Paní Sehnalová. Já jsem proti tomuto návrhu jako zpravodajka doporučuji hlasovat o výsledku vyjednávání, o výsledku Tyriagu, o té konečné dohodě. Děkuji. Ωραία, ακούσαμε και την εισηγήτρια και θέτω σε ψηφοφορία την πρόταση της κυρίας Ρέντα όπως την ακούσατε. Υπέρ, Kdo je pro, nejprve pro paní Reda, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování, zamítnuto. A Tedy, myslím si, že to bylo jasné, byl to jasný rozdíl, ale jestli chcete, tak to zkontrolujeme a zahajuje tedy nyní elektronické hlasování. Zakončím končím elektronické hlasování a návrh je v skutku zamítnout. Proto můžeme jít dále a budeme nyní hlasovat o pozměvacím návrhu 151 a je to zase jmenovité hlasování, zahajuje ho. Končím hlasování. Schváleno. Tím jsme dokončili vlastně první čtení, ale jdeme dál. Bude to eh, zpráva Garcia, eh, pana Garci Perez, využívání nástrojů politiky soudržnosti v regionech řešení demografické změny. Paní Perez žádá o slovo, prosím stručně, pouze na minutu. Děkuji. Pane předsedo, 80 našeho obyvatelstva žije ve 20% území, kde umírá vlastně životní prostředí na venkově. Potřebujeme proto nelhavá eh, opatření ze strany Evropské unie, aby se zachránilo tyto regiony před únikem, odcházením obyvatelstva. Chci upozornit na to, co říkal pan Korvin Mika v diskusi k tomu, protože říkal, že za to mohou hlavně ženy, za to, že odchází eh, obyvatelstvo. Ty mají představu, že jinde budou mít práce místo, aby zůstali doma a měli děti, což je urážka žen. Urážka žen, které se rozhodly být svobodné. Je to urážka žen, které se rozhodly pro svobodu, aby mohly pracovat ať už doma nebo mimo domov. Proto jsme se rozhodli, že využijeme naší možnosti svobody, že buď budeme matky, ne. Proto vyžívám byro parlamentu, aby se zabýval těmito prohlášeními z toho hlediska, zda by na to neměly být uvaleny sankce, protože takováto prohlášení jsou absolutně nepřijatelná. A ráda bych řekla, všem poslancům, poslankyním, že ten, kdo by skutečně měl zůstat doma, jsou misogenní osobnosti, které vůbec nechápou ženy a ne, eh, které si přejí mít možnost uplatnit svou svobodnou volbu. Ο κύριος Γκόλνης έχει ζητήσει το λόγο επί διαδικαστικού. Κύριε Γκόλνης, σας ακούμε. Krátká připomínka. Pan... Děkuji, pane předsedo. Moje připomínka k nařízení se zakládá na článku ohledně sankcí pro poslance. Chtěla bych říci, že vždy nesouhlasím se stanovisky nebo tím, co říká pan Korvin Mikel, ale jakožto už dlouholetý poslanec neskrývám kolegové, že jsem znepokojen eh, těmi represivními eh, záležitostmi, které se zde stále více projevují. Minule předseda a předsednictvo parlamentu mohlo sankcionovat pouze, když poslanci závažně narušili práci schromáždění. Stále více se zdá, že ti, kteří mají určité nekorentní projevy a ti, kteří rozhodují o korektnosti nebo nekorektnosti projevu, mohou být sankcionovány, ní stigmatizováni předsednictvem parlamentu a myslím si, že to je velmi nebezpečný jev a je to to samé, čeho jsme byli svědky u evropského zatýkacího rozkazu proti osobě je, je pana Piždemonta, jehož názory nezdílím. Nejsem osobně příznivcem nezávislosti Katalánska, ale myslím si, že je nenormální, že evropský zatýkací eh, roz, eh, rozkaz se vlastně využívá takto proti politickému eh, prchlíkovi. Pérez. Paní Garcia Pérez, jako, jakožto předsedající eh, této schůze vás mohu ujistit, že předám předsedovi parlamentu panu Tajánimu tuto vaši připomínku, abychom se zabývali případně vyjádřeními pana Kornyho Mikeho a mohu vám také říci, že mezi eh, ke kompetencím, které mám, patří také šíření rovnosti mezi muži a ženami. A Udělám to tedy s, s tímto dvojím, s touto dvojí funkcí. E, to, co, o co žádáte, pan Korvin Mike se chce vyjádřit. Prosím. Pane e, předsedo, paní Garcia Perez udělala něco, co je opravdu nepřijatelné, protože vlastně je to proti svobodě slova. To je základ Evropské unie. Proto žádám, aby předsednictvo se vyjádřilo, aby zaujalo stanovisko k takovémuto skandálnímu prohlášení. Děkuji, my eh, budeme hlasovat o celém textu jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. zde schváleno. Takže pan eh, Ludvíksonova práva je zpráva akční plán v oblasti retailových finančních služeb. Eh, zase to bude jmenovité hlasování k celému textu a zahajuji toto hlasování. Eh, končím hlasování. Schváleno, děkuji vám. A nyní můžeme přejít už k vysvětlování hlasování.